Uh, čeká nás nesmírně důležité hlasování. Please take your seats. Prosím, abyste se posadili všichni. Colleagues, please take your seats. Uh, na počátek. Úplně začátek našeho hlasování, dámy a pánové.